A musím říci, že výbor ECON nám předložil eh, opravu chyby, pokud jde o text schválení parlamentem a tato oprava